Uh, Děkuji vám, paní předsedající. Vážená paní komisařko, já opravdu vítám tuto diskusi a vítám také usnesení. Doufám, že schromáždíme co možná nejširší většinu pro podporu. Je to důležité, potřebujeme, aby konference měla silný začátek, potřebujeme to nejen pro tento parlament, ale i mimo něj, především mimo něj. Konference by opravdu měla přinést výsledky, zlepšit práci našich institucí a také způsob našeho rozhodování. Ale co je ještě důležitější, doufám, že konference přinese i něco více. Jedná se o emoce, které jsme viděli po posledních evropských volbách, kdy se velké velice zvýšila účast v těchto volbách v členských státech a my tuto eh, emoci musíme nést dál, musíme přenést tuto důvěru našich občanů v budoucnost Evropy a musíme to přetavit v zapojení do této konference. To je zásadní a já bych chtěl velice rychle zareagovat eh, na poznámky z toho krajně pravicového rohu. Eh, to bude konference o budoucnosti této Evropy. Článek 19 hovoří jasně a měli bychom zapojit i všechny v evropských dalších kandidátských zemích, kteří jsou připraveni s námi spolupracovat. Je to příležitost pro to, aby to byla konference o budoucnosti Evropy, aby to byla konference o silnější Evropě ve světě. Děkuji vám. Madame Paní Bonafé na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. V posledních evropských volbách občané ukázali, že stále ještě chtějí věřit v evropský projekt a Evropa se tedy musí změnit. Bohužel zatím nesměřujeme nikam. Mezinárodní krize za našimi eh, hranicemi jsou takovým posledním budíčkem, který ukazuje, že potřebujeme Evropu, která bude mluvit jedním hlasem. Eh, je to poslední výzva ke změně Evropy. Musíme touto konferencí zahájit novou ustavující fázi. Je to příležitost pro nový start směrem k demokratičtější Evropě, kde bude mít centrální úlohu Evropský parlament, ale je třeba i také naslouchat eh, občanům tak, aby je to opravdu zase zajímalo. Musíme hovořit o jejich potřebách, jejich očekávání. Potřebujeme proto tedy dynamickou a pragmatickou konferenci, která umožní Evropě skutečnou změnu, aby se stala důvěryhodnou. Ale pozor, kolegové, musíme zabránit eh, samoučelné diskusy, eh, protože jinak eh, by ta konference jenom zbrzdila další vývoj a to si nemůžeme dnes dovolit. Jenom stručně když hovoříte opravdu velmi rychle, tak mě tady bliká světílko od tlumočníku, takže prosím raději řekněte méně než eh, více a i tak dodržíte řečnickou dobu. Další řečník paní Gamon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pomocí konference o budoucnosti Evropy tady do, vlastně dodržujeme slib. Slib že toho, že Evropa v budoucnu musí do, lépe fungovat. Jsem ráda, že během dalších dvou let Eh, do toho zapojíme občany, postavíme je vlastně na jeviště a zeptáme se jich, co oni očekávají, jak by měla vypadat silná budoucnost Evropy. Ústřední otázka bude tata. Jaká je naše vize společné Evropy? A pak právě se zeptáme občanů, jaká je vaše vize budoucnosti Evropy. Důležité reformy často ztroskotají na strachu strachu například před tím, že občané si něco nepřejí, ale má zkušenost z kontaktu s občany je ta, že občané jsou mnohem, o mnoho více před námi, myslí mnohem odvážnějším způsobem, než jsme s toho schopni my. Proto využijeme tuto odvahu a přijmeme zásadní rozhodnutí pro to, aby Evropa lépe fungovala. Je před námi tolik výzev, klimatická katastrofa, jak můžeme takovýmto výzvám čelit, pokud nebudeme ve společné, zlepšené a silnější Evropě? Já doufám, že využijeme tuto konferenci jako podnět pro to, abychom si ponechali tohoto společného ducha a také ho převzali do další let. A pro mě to prostě znamená Spojené státy evropské. Nina, máme minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Myslím, že eh, jsme v této diskuzi viděli, že stojíme tváří tvář krizi v Evropě. A myslím si, že jsme nejenom to viděli po volbách, ale už před nimi, eh, že jsou tu dvě možnosti. Budeme chtít méně Evropy nebo více. Eh, pravice, ano, ta to vidí Jasně, ale my tady máme velkou většinu lidí, kteří řekli, přejeme si více přítomnosti Evropy a my jsme vyhráli volby. Takže proto to teď musíme rozhodnout o tom, kolik více Evropy nechceme, A myslím si, že tato otázka by měla být zodpovězená veřejností. Všemi těmi, kteří mohou na tuto otázku no, zodpovědět. Ano, a odpověď na tuto otázku může znít tak, že si přejeme méně, že lidé si přejí méně Evropy. Ale já říkám, běžme do toho rizika, protože dosud e, vidím, že my máme lepší argumenty. Víme, že Evropa sebou přinesla e, jednotu východu západu, přinesla svobodu, e, přinesla mír a prosperitu parlamentu. A takže já vidím všechny ty dobré argumenty na naší straně a vím, že eh, vyhrajeme v této diskuzi. Když mluvíme o diskuzi, měli bychom pokračovat v dobré diskuzi na této plenárce, měli bychom eh, eh, z toho udělat takovou první veřejnou platformu evropskou. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pani Bzoto, má minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Evropa se musí zásadně změnit. Nepotřebujeme více Evropy, potřebujeme Evropu, která bude úplně jiná a nová. Stačí už eh, vyhovovat bankám, nadnárodním firmům. Už nechceme byrokratickou Evropu, Evropu lobby a financí. Von der Leyen by se na to měla zaměřit. Nechceme Evropu, které dominuje Francie eh, a Německo, Merkelové a Macrona. My chceme Evropu národů, Evropu svobody a skutečné demokracie. My chceme eh, Evropu, která zastaví nezákonnou migraci, bude bojovat proti islámskému terorismu, bude hájit naše podniky a naše pracující to by měla být velká demokratická revoluce, kterou my budeme prosazovat s eh, rovnou eh, páteří. Eh, chceme opravdu ukázat, jaká je vůle italského národa. Děkuji na minutu paní Mamery. Děkuji, paní předsedkyně. Atributy britské společnosti jsou zvořilost, respekt a skromnost. Ale eh, podíváme-li se na agendu Brexitu, tak vlastně eh, i nadále budeme eh, takový no, normální národ. Naše hodnoty, demokracie, svrchovanost jsou ohroženy. Je tady nový duch, který se objevuje ehm, a začíná nový boj. Toto se dělo v nedávných volbách. Bylo to přesvědčivé provedeno Borisem Johnsonem. Britská veřejnost ehm, viděla tříletou prodlevu, ehm, různé zápletky, různé konspirace. A vlastně to byl podvod Brit, na britské demokracii. Takže když v tomto stádiu Brexitu, kde se blíží k závěru, se pouč, jsme se poučili. Doufáme, že to jsou lekce do budoucna eh, pro vztahy mezi EU a Velkou Británií. Já důvěřuji v hierarchii EU. E Uvědomuji si, že vize Britů možná nebudou naplněny. Ale eh, věřím v to, že najdeme cestu, jak účinně spolupracovat eh, v duchu přátelství. A navíc doufám, že Evropská unie konečně eh, přijme pravdu a přijme to, že Britové odcházejí z Evropské unie. Je to situace, bylo přerušeno, ano, mluvila jste už sama mm, k sobě, takže opravdu měla jste ukončit. Děkuji a teď přejdeme dalšímu řečníkovi. Mám minutu a půl, paní Rosenberg. Děkuji, paní předsedkyně. Před čtyřmi dny došlo k deseti úmrtím. Byli to přistěhovalci, kteří zemřeli na či úřeckých ostrovů. Mno, někteří to za nelidských podmínek, Eh, se jim to tedy podařilo dostat se až na ostrov, ale ostatní vlastně zmizeli, neví se vůbec, kde jsou. Turecko je nadále pokračuje ve své tradici, že pouští eh, lidi směrem k řeckým otvor, k ostrovům, tedy nedodržuje dohodu. Chcete diskutovat o budoucnosti Evropy, ale nebude budoucnost, pokud eh, všechny země se nebudou podílet na zvládání známých evropských problémů. Ochrana vnějších hranic, samozřejmě, ale to nestačí. Potřebujeme mít spravedlivé rozdělení uprchlíků mezi všechny země Evropské unie, ale dosud jsme o tomto nic neslyšeli. Jak chcete mít spojenou Evropu, když každý členský stát bude provozovat svou vlastní politiku podle svých vlastních zájmů. Někteří uzavřou své hranice a nebudou brát uprchlíky. To je nesprávný přístup, milí kolegové. Hovoříme o budoucnosti Evropy, ale vůbec nepomýšlíme na praktickou solidaritu. Migrační krize to jasně ukázala. V EU potřebujeme solidaritu, neboť v opačném případě důvěra občanů v nás a v naše hodnoty bude otřesena. Máme povinnost pracovat přímo a prakticky, ale také odpovědně zodpovědně řešit naše problémy. Děkuji. Paní Barley na minutu. Děkuji. EU je nadále záruka míru, svobody a blahobytu na našem kontinentu. Vymoženosti pro naše občany jsou četné, ale EU není perfektní neustále se mění a to musí. Musí být demokratičtější, sociální a ekologičtější a musí zejména překonat tu vzdálenost, tu distanci, kterou mnoho lidí vnímá. Dvouletá konference o budoucnosti Evropy je šance, příležitost. Důležité je, abychom občany nejenom nevyslechli, tedy vyslechnout ano, ale musí být také schopni přijímat rozhodnutí. Víme, co to znamená a my se k tomu chceme zavázat. Konference musí mít jasný mandát, eh, že může přicházet z iniciativy změny zákonů také smluv. Proto je také důležité, aby do konference byly obšírně zapojeni občany. Pouze pokud budeme mít eh, občinnou komunikaci během konference a potom, a pokud to bude naprostá transparentnost, tak bude eh, konference úspěšná a zajistit to musí parlament. Děkuji, teď máme minutu, paní Voden. Děkuji. Vážení kolegové, miliony lidí v mé zemi eh, vlastně pořádně nechápou, jak Evropská unie funguje. Ehm, spojují s mytickými pravidly o nějakých ehm, zakroucených banánech a podobně, ale eh, protože média rozšiřovala lži a desinformace po celá desetiletí. Ale eh, uvědomme si, my nejsme jediní. Brexit mm, je takovou bezřetným příběhem a mohlo by se to stát, ale mnoha z vás. Eh, tato konference o budoucnosti Evropy je ambiciozní projekt a musí takovým být, pokud má zajistit budoucnost ehm, této jedinělé unie národů. Já věřím v to, že lidé se chtějí angažovat angažovat. Těmi pocit, že jsou angažováni, že budou zastoupeni, že jsou konzultováni. My, eh, demokraticky zvolení zástupci evropských občanů, eh, eh, my bychom měli ukázat, že tady musí být legislativní iniciativy. Rada se musí stát transparentnější. Lidé musí pochopit důvody toho, že jen pokroku nedojde jen tak. Migrace je toho klasickým příkladem, protože národní vlády věci blokovaly. Kolegové, spolupráce mezi lidmi, národy a kulturami je Budoucnosti. Ehm, když to bude izolovaně, to nebude správnou odpovědí a hlas občanů je tím nejdůležitějším hlasem ze všech. Thank you. Děkuji. Paní Depane Grunenberg má minutu. i pro nás zelené. Ehm, ta konference o budoucnosti eh, nás eh, přichází s otázkami toho, jak budeme chtít do budoucna žít. Ehm, ekologické, sociální a ekonomické eh, záležitosti, jak to vyvážit, to můžeme zjistit pouze tehdy, když ehm, budeme komunikovat s občany, občankami v Evropě a když s nimi si budeme vyměňovat názory. Participace totiž mm, je v centru regenerativní kultury, která je trvale udržitelná. Toto potřebujeme, abychom omezili klimatické změny, abychom zabránili ztrátě druhů. Jak konkrétně má vypadat změna změna eh, mobility, jak má vypadat naše obživa, jak to udělat, aby tady eh, eh, se změnila ekonomika tak, aby sloužila více veřejnému prospěchu. Takovéto transformační procesy jsou ehm, hluboké a mohou působit pouze tehdy, když budou založeny na široké demokratické bázi. A proto mám vysloveně radost z toho, že parlament dnes ehm, vyslovuje toto pozvání. Pojďte do toho. Ehm, chceme utvářet Evropu společně a musíme ozdravit Evropu pro dnešní a budoucí budoucí výzvy. Jakou Evropu potřebujeme eh, k tomuto? Jak budeme chtít v budoucnu žít? Thank you. Děkuji. Paní Rudika má minutu. Děkuji. Byla to paní Garcia Perez, která nám připomněla začátek této diskuse, eh, a která řekla, že Evropská unie vlastně začala šesti zeměmi eh, a vize tenkrát byla taková, že by to byla takové volné spojení svrchovaných národů v obchodní eh, dohodě. Eh, s, ně, s některými typy politické spolupráce, ale vlastně to byly šlechetné myšlenky, eh, které budou nějakým způsobem podporovat mír. A v zásadě, co zůstalo, je vize. A vždy pořád to byla vize. Já bych dokonce řekla, že nevěřím v to, že Británie teď bude odcházet ale toto nenastalo. Spolupráce, eh, eh, jde o, do spolupráci eh, svrchanost proměnila super státy a proto Británie odchází. A já věřím, že pokud budeme potom velkým konkurentem u vašich dveří, tak ostatní nás budou následovat. A proto pokud chcete budoucnost, ne budoucnost pro Evropu, ale pro Evropskou unii, a to je rozdílná věc, tak se poučte. Poučte se z toho, co se stalo ve Velké Británii. Sorry. Eh, omlouvám se, už bohužel nepřijímáme modré karty, máme málo času. Paní Hnibler, minuta a půl. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát paní zástupkyně rady, paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, konference o budoucnosti Evropy je důležitá, neboť skutečně v EU máme značnou potřebu reform. Pro mě jedno téma důležité a to je, naš, to je posílení naší parlamentní demokracie. A když hovořím o naší parlamentní demokracii, tak tím nám na mysli proces špičkového kandidáta. My jsme tady hovořili hodně o blízkosti k občanům, o tom, jak je chceme zapojit. Milí kolegové, já konstatuji, že od posledních evropských voleb jsme ztratili mnoho, velkou, mnoho, velice mnoho důvěry občanů, více než 200 milionů osob se zapojilo do evropských voleb a naši lidé mají jasná očekávání, a totiž to, že ti, kteří jsou v evropských volbách během té kampaně špičkovými kandidáty, tak pak převezmou odpovědnost na komisi. Dobře víme, že k tomu nedošlo a myslím si, že pokud chceme znovu získat důvěru našich občanů, tak musíme pracovat na reformě procesu špičkového kandidáta. Pro mne je Eh, vlastně hlavním sídlem demokracie eh, náš budova Evropský parlament. Tady se přijímají ta nejdůležitější rozhodnutí. Musíme spolu hovořit. Je dobré, že do procesu konference zapojíme i občany, široce jejich smýšlení a názory, ale nakonec my zde v Evropském parlamentu musíme rozhodnout. To je náš úkol, proto jsme byli zvoleni a byla bych velice potěšena, kdyby potom eh, po po debatách v, v rámci konference o budoucnosti Evropy byla odpovídajícím způsobem posílena demokracie, například pomocí práva na iniciativu tohoto parlamentu a dalších prvků. Děkuji. Děkuji. Není paní Dobrev na jednu minutu. Měli bychom být eh, odvážní, hovořit odvážně. Měli bychom začít budovat eh, Spojené státy evropské. Eh, Evropě se podařilo hodně v posledním desetiletí, ale nestačí to. Svět se mění a musí se tedy změnit i Evropa. Eh, ty hrozby, výzvy jsou dnes celosvětové a proto Evropská unie se musí stát celosvětovým hráčem. Chápu, že změna eh, změna na samotných, to je vždycky trochu eh, strašidelné, ale já si myslím, že strach je špatný rádce. A proto bychom měli začít a měli bychom vybudovat eh, silnější, federálnější a demokratičtější eh, Evropu. Skutečně buďme odvážní a vybudujme Spojené státy evropské a slibuji, že příští generace budou na nás hrdé, Přesně tak, jako my jsme dnes eh, hrdí na zakládající otce Evropské unie. Děkuji. Pan Ginea, na jednu minutu. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, chceme zapojit občany do této konference, ale nesmí to být jenom formální zapojení. Je tady způsob, jak zapojit občany konzistentně. Říká se tomu tedy občanská porota. Prosím, abyste tedy něco takového použili. Také bych chtěl zareagovat na to, co tady říkal kolega Niklas ze Zelených. Byl bych rád, aby Frhofstadt vedl tuto konferenci, aby to byl silný vůdce, tak udělejme to společně. V této rozpravě jste viděli, že eh, Gijův projev byl nejočekávanějším okamžikem této rozpravy. I kolegové z mm, Brexitové strany eh, velice bodlivě poslouchali, takže Měli bychom podporovat, aby se Guy Verhofstadt stal předsedou této konference a vedl tedy tu diskusi na evropské úrovni. Děkuji. Nyní pan Tobé na minutu a půl. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji, vážená, děkuji paní předsedkyně, vážená paní komisařko, problémy, kterým čelí Evropa, se nevyřeší tím, že opustíme naše evropskou spolupráci. Ovšem, také nejde o to, abychom vytvořili Spojené státy evropské. Ne. Jde o to, abychom se zaměřili na to, kde máme společenské problémy a nalezli jejich řešení, například přeshraniční kriminalita, terorismus, tady si musíme počínat lépe, potřebujeme společnou přistěhovaleckou politiku, potřebujeme moderní efektivní klimatickou politiku, potřebujeme mít silnější zahraničně politický hlas, posílenou spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. O to musí jít na konferenci. Ne o to, jak by se měly změnit pravomoce jak nahlížíme na náš systém. Jde o to, abychom převzali politické vedení, kde budeme řešit problémy naší společnosti. To je to, co nám zajistí, abychom v budoucnu získali posílenou podporu evropské spolupráce ty vnější body politiky v Evropě nemůžou být ty, těmi, kteří budou určovat naši agendu. Ne, my to musíme určovat, my to musíme řídit a pak budeme mít silnou podporu, kterou Evropa zajisté potřebuje. Děkuji. Děkuji, pan Morano Sánchez na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, evropská integrace je eh, proces, který je otevřený, transparentní a slouží společnému osudu všech Evropanů. Deset let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, konání konference je velikou příležitostí pro to, abychom spolu s občany přímo budovali budoucnost Evropy formou participativního a reprezentativního dialogu na úrovni evropské, národní, regionální i místní. Budeme hovořit o mnoha ideích, ale je třeba, aby Rada plně respektovala proces špicn kandidátů. Potřebujeme právo legislativní iniciativy Evropského parlamentu a dále odstranění práva beta v členských států je třeba přejít k rozhodování kvalifikovanou většinou. To jsou věci, které by měly být v jádru diskusí. Doufám, že evropské instituce na tom budou pracovat společně, abychom skutečně toho dosáhli. Děkuji vám. Děkuji na minutu paní Pagasaur Tundua. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Je nás opravdu hodně v členských státech, je nás víc než těch izolovaných. Je jasné, že zaznamenáváme turbulentní dobu, potřebujeme zlepšit pravidla a ty velké problémy, velké výzvy nejsou národní, ale nadnárodní. A naše příležitost spočívá právě zde v Evropské unii je třeba, abychom eh, skutečně pokračovali společně. Ale nebude to možné, pokud se necháme eh, zaslepit eh, nacionálně populistickou nenávistí. Hlavním poučením z Brexitu je populismus, ultranacionalismus. Kdyby nám včera navrhli že potřebujeme nový mechanismus, měli snad mm, na mysli jakousi eh, sebedestrukci. Potřebujeme, aby občané stáli v centru celého systému a potřebujeme, aby umělá inteligence měla lidské rysy. Potřebujeme být eh, tak silní, abychom eh, našli nějakou novou společenskou smlouvu. Potřebujeme evropské občany, nikoli zničit Evropu, nikoli více hranic. Děkuji. Děkuji, na dvě a půl minuty. Paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, tato krásná diskuse ukazuje, že deset let po Lisabonské smlouvě potřebujeme reformu smluv. Nejvyšším cílem této konference o budoucnosti Evropy musí být eh, zvýšit akceschopnost Evropanů a pak, domnívám se, jsme na rozpravě také velmi hezky viděli, že ještě jsme nenašli správný způsob v, tomto super, v této super nadnárodní konstrukci, jak to máme organizovat. Mně se líbila ta rozprava dnes. Jednalo se o přímé demokratické prvky, o parlamentní demokracii, ale jedno bychom neměli dělat. Neměli bychom tady mm, dovádět k nějakému rozkolu Eh, parlament se může mnohé poučit z této konference. Občané se mají účastnit, ale my jsme se přeci v Evropě poučili po 300 letech, že parlamentní demokracie je nejlepším způsobem, jak organizovat demokracii. Nezávisle na výsledku konference považuji za důležité, abychom vytvořili evropskou veřejnost a tento parlament se musí stát platformou pro E, nás a proto my jsme napsali dopis i vám, paní předsedkyně, abychom reformovali tuto plenární rozpravu. My bychom měli stát tam vepředu jako řečníci, řečnice a dívat se na nás. Sedět tady dolů, abychom měli živoucí diskusy, aby to mohli přinášet i sdělovací prostředky. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji. A na minutu pan Benefej. Děkuji. Konference o budoucnosti Evropy je velmi ambiciozní projekt dialogu mezi institucemi v Evropské unie a občany. Je potřeba to dostatečně eh, naplánovat, ale musíme přijít s konkrétními tématy, s obsahem, který bude voliče zajímat. Eh, musíme nabídnout Eh, hmatatelné eh, výsledky, hmatatelná eh, témata pro naše voliče, klimatické změny, zdanění a tak dále. V tom našem usnesení se hovoří o tom, že parlament bude respektovat výsledky tohoto procesu a přijme potom legislativní návrhy a případně také zváží úpravu smluv o Evropské unii. Myslím, že to je nejlepší záruka proti tomu, že by ta konference se mohla transformovat k nějakou předvolební eh, eh, přetahovanou. Měli bychom eh, se postarat o to, aby se tady diskutovalo skutečně o budoucnosti Evropy a nebylo to zneužito k eh, stranickým cílům. Děkuji, pan Boje, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, takže když jako já, ostatní, vnímáme, že první výzvou eh, objevování tohoto parlamentu je říct, jak funguje. A často je eh, těžké, když si uvědomíme, jak velký, eh, velká je ta vzdálenost, kterou vnímají občané mezi námi a jimi. A tato první, tato konference o budoucnosti Evropy by měla vyjasnit naše fungování. Měl by toto vnést jasnost. To, to je důležité zejména v okamžiku evropských voleb kdy si uvědomují eh, občané nejvíce eh, tyto otázky. No to, to samozřejmě eh, je to by ten systém špicen kandidátů, ale evropští občané se mohou, by se mohli, by bylo dobré, aby se mohli vyjadřovat k nadnárodním volebním listinám a, a aby to byly evropské volební kandidátky. Myslím, že to je dobrý, chválihodný cíl. Děkuji na minutu a půl pan Rassler. Thank you, chair. Uh, madam... Děkuji, paní místopředsedkyně Evropské komise. Evropská unie se dnes výrazně liší od toho, jak vypadala před deseti lety, kdy eh, vstoupila platnost Lisabonská smlouva. Jsme svědky bezprecedentního technologického demografického vývoje. A to jednoznačně ovlivňuje to, jakým způsobem žijeme, pracujeme, komunikujeme, ale má to také dopady na aktivnější roli občanů v naší demokracii. A tak právě proto máme odpovědnost eh, nabídnout nové no a inovativní způsoby zapojení občanů do rozhodování, která se jich týkají. Vzhledem k tomu, že mladí Evropané jsou právě těmi kdo často vedou transformační trendy našich společností, tak eh, mohou nepochybně poskytnout jedinečné perspektivy. Místo předsedkyně Šujce eh, povede práci v eh, této konferenci, protože je důležité k úspěchu této konference, abychom si udělali představu o evropské rozmanitosti, abychom zahrnuli zvláštní perspektivy občanů ze všech koutů Evropy a Eh, vzhledem k tomu se domnívám, že je velice důležité tyto perspektivy zahrnout. Tato konference by jednoznačně neměla být jen nějaké zatrhávání políček. Musíme být konstruktivní, inkluzivní a musíme uspůsobit Evropu novému světu a novým generacím. Děkuji. Thank you, Madam Fritzon. One... Děkuji, paní Fritzon, na minutu. Pardon, děkuji vám. Děkuji vám. Paní předsedkyně, pane komisaři, demokratické hodnoty, základní práva, klimatické změny, sociální spravedlnost, rovnost, všechno to jsou záležitosti, které mají mimořádný význam v rámci diskusy o budoucnosti Evropy. Konference, na které je třeba, aby eh, se abychom se obrátili k mladé generaci. A já jsem potěšena, když jsem se vyslechla dnešní živoucí eh, debatu, že tady celá řada mladých členů a nově zvolených členů Mm, se účastnili této rozpravy, protože rozprava o budoucnosti se musí soustředit na to, co může Evropu posílit. Potřebujeme závazky, rozhodnost a musíme tuto Evropu udržet v jednom celku, abychom udrželi naději pro mladou generaci o budoucnosti Evropy. Děkuji vám. Děkuji na minutu, pan Tročány. Paní eh, předsedkyně, paní komisařko, konference o budoucnosti Evropské unie nám dává příležitost si znovu získat důvěru občanům. Mohlo by to vnést novou dynamiku do evropského projektu a přebudovat evropskou architekturu, ale musíme být současně tolerantní vůči ideologiím, neměli bychom eh, vnucovat naši ideologii ostatním. Tradice, ale současně také obnova, to jsou důležité pilíře evropského projektu, takže <clears throat> bychom neměli zapomínat na to, že Evropa je velmi rozmanitá a to se týká také eh, evropského životního nebo způsobu eh, života, který vyplývá z národních států. Evropská unie musí být vnímána jako společenství hodnot, kde máme sice rozmanitost, ale rozmanitost vychází z národních států, takže eh, nemůžu akceptovat myšlenku Spojených eh, států evropských. Pan Čimoševič má slovo. Děkuji. Konference o budoucnosti Evropy přichází ve správný okamžik. V posledním čtvrtstoletí se svět radikálně změnil hospodářství, eh, komunikace, technologie, sdílení moci ve světě. To všechno se výrazně změnilo. Klimatické změny a demografické změny eh, v různých částech světa nás nutí k tomu, abychom začali jednat. Evropa se musí přizpůsobit nové skutečnosti a musíme zohlednit tyto změny a tato konference by mohla identifikovat problémy a také přijít eh, s, s nápravou. A e, tento proces si bude vyžadovat co nejširší zapojení občanů v EU. Musíme vést konzultace, a to samo o sobě nestačí. Měli bychom e, využít online e, komunikaci a podle mě by bylo nejlépe provést konzultativní referenda v celé Evropě. To by posílilo demokracie, u občanů, by to dalo aktivní roli a e, měli by pocit, že e, do toho mohou vstupovat. Paní Majdel, na jednu minutu. Thank you, Děkuji. Paní předsedkyně, paní předsedkyně komise. Komunikace s našimi občany je zcela zásadní. Není to žádná rekreační záležitost. Není to žádná hračička. E, měli bychom se ptát občanů, co od Evropy očekávají. Pokud říkáme, že chceme aby eh, s námi mluvili, musíme být také ochotně naslouchat a implementovat. Eh, v podstatě je to největší iniciativa v oblasti eh, přímé demokracie, ale nemůžeme ji iniciovat bez jasných cílů. Víme, že v některých hlavních městech se připravují změny smlouvy, projekty mnohorychlostních Evrop a to možná není přesně to, co lidé chtějí. Lidé možná nechtějí e, být jen jakými si symbolickými figurkami na šachovnici. Takže je důležité, abychom jednoznačně a jas, eh, upřímně poslouchali, co lidé chtějí a implementovat to. Ale ty staré špatné zvyky eh, špatně Eh, odcházejí a právě proto se musíme s občany více propojit. Pan Glucksmann na jednu minutu. Madame la présidente. Paní předsedkyně. Příliš, příliš dlouho v evropských institucích převládala ta myšlenka, že můžeme eh, vytvářet Evropu bez lidí. A eh, samozřejmě, p, p, je to tak, že zatím to je pro lidi, ale bez nich. Ale to má své limity. Ano, tato konference je zcela nezbytná, ale občané musí být přímo zapojeni do té práce. Ta debata musí eh, skutečně zahrnout celou naši společnost, jak posílit naši evropskou demokracii, jak vytvořit společnou armádu, jak vytvořit společné danění. Tyto všechny záležitosti se musí řešit a zapojit do toho maximum občanů. Není možné jen konzultovat, ale také společně utvářet. Tato konference je novým začátkem nejenom z hlediska závěru, ale z hlediska metody, i v samotné metodě musí otevřít dveře eh, aktivnímu občanství, ne pasivnímu občanství, skutečná nadnárodní občanská debata. Buď se zdemokratizujeme, nebo zemřeme, takže se demokratizujeme. Mr. Buda, one minute. Pan Buda. Děkuji, paní předsedkyně. Budoucnost Evropy mm, jednoznačně je něčím, co nám všem leží na srdci. Já si uvědomuji, že vítáme řešení, jimž vytváříme základy této budoucí eh, konference o budoucnosti Evropy. Evropští občané musí mít možnost diskutovat o tom, jakou bude, jaká bude zítřejší podoba Evropy. Musí být schopni vyjádřit svou vlastní vizi na toto téma. Celá občanská společnost a všechny zainteresované subjekty na evropské, národní, regionální a místní úrovni musí přispívat ke konsolidaci evropské budoucnosti a zároveň respektovat nezadatelné a nezničitelné evropské hodnoty. Ta, abychom vytvořili Evropu tu, kterou chceme, která bude vstřícná vůči životnímu prostředí, ekonomice, podnikům, bude chránit svobody, které musí být zajištěny. Mladí lidé jsou nejvíce negativně i pozitivně ovlivněni našimi rozhodnutími. A právě proto musíme vytvořit prostor, kde tito mladí lidé budou schopni vyjádřit své názory a také předložit eh, budou, eh, budoucí řešení. Eh, Three, one minute. Paní Kumpola na tři. Paní předsedkyně, parlament velkou většinou je připraven zapojit té veřejnost do konference o budoucnosti Evropy a nejednat za zavřenými dveřmi. Eh, máme tady mít Agoru a pak ještě Agoru pro mladé lidi, kterých se nejvíce bude týkat budoucnost Evropy. Eh, jsou tady dobré věci. Minu, Volby v minulém roce eh, ukázaly, že o 12 se zvýšil počet mladých voličů. Například v severských států my chceme bezpečnou, eh, my eh, dobrou politiku zahraniční i politiku bezpečnosti, aby se Evropa stála globálním hráčem. Zavazujeme se, že budeme bojovat za sociální fairness a budeme, eh, sociální spravedlnost a budeme bojovat proti daňovým únikům musíme také zlepšit naši legislativu. Je třeba, aby občané mohli také diskutovat o těchto věcech mezi volbami. Demokratický aspekt budoucnosti Evropy tím bude posílen. A protože to ovlivní výsledek příštích voleb. Děkuji. A teď pan Didě na minutu. Paní předsedkyně konference o budoucnosti Evropy hmm. E, ukazuje e, přípravu Macrona, zdá se, bude-li to v jeho duchu, nebo jestli budeme přímo diskutovat. Chcete-li konkrétní pokrok? My jsme byli zvoleni 26. května, náš mandát trvá pět let, ale strukturovanou práci jsme začali teprve tento týden, to znamená 8 let po našich volbách. Kolik ztraceného času? Abychom zlepšili budoucnost Evropy, navrhuji konkrétně, aby od příštího mandátu Komise a Rada Evropy byly vytvořeny během čtyř týdnů po volbách poslanců, aby proto od 1. července a ne od 1. ledna celý soubor institucí byl plně operačně schopný a mohl zahájit svou práci ve službě lidu. Dámy a pánové, my jsme nebyli zvoleni proto, abychom se tady přeli, ale proto, abychom zlepšili představu Evropy, kterou mají občané oni. Děkuji. Teď přecházíme ke Catch the Eye, ale chci pouze říci, že budu zasahovat velmi přísně. Chci také se obrátit na zástupce Rady a komise, že musíme skončit za 5.12, protože tady máme formální slavnostní zasedání. A teď dávám slovo panu dalšímu řečníkovi. Děkuji, já dnes eh, chci hovořit eh, francouzsky, protože chci vyjádřit své rozhořčení z Evropy několika rychlostí, kterou prosazuje prezident Macron. Mohlo by dojít eh, k tomu, že se Evropa rozdělí na několik celků, které budou cestovat různou rychlostí Je potřeba ale to konzultovat s občany, jde o jejich budoucnost a týká se to i eh, předru, nebo těch států, které chtějí vstoupit do EU, jako je Severní Makedonie a Albánie. Ty by eh, mohly eh, reformy zavádět jenou rychlostí. To by byla velmi škodlivá věc, která by vedla ke škodlivým dopadům. Děkuji, pan López Aguilar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 Paní předsedkyně, když v roce 2009 konečně vstoupila v platnost Lisabonská pláva, tehdejší předseda Rady Van Rompuy oznámil v tomto parlamentu, že to je smlouva, která bude trvat až do konce našich život a eh, ani eh, deset let poté komise von der Leyen eh, organizuje konferenci o budoucnosti Evropy, která by mohla změnit smlouvy. Evropa se nachází v nejhorší krizi s svých dějin. Máme tady nárůst nerovnosti článek 7, eh, který je aplikován proti dvěma členským státům. Jeden stát, který opouští Evropskou unii a především tento parlament má zvýšený počet křesel mm, eh, zastupující reakce reakcionářský populismus. Je tady deficit demokratické legitimity. Máme tady také deficit v kompetencích, které by mohly být posíleny. Tento parlament musí být zapojen do legislativy. Musíme využít tu konferenci o budoucnosti Evropy, aby řečník je přerušen. Další řečník, pan Flego. Mr. Flego. Myslím, že je ova konferencija o budoucnosti Evropy. Takže konference o budoucnosti Evropy je mimořádnou příležitostí vyslechnout od občanů, co skutečně chtějí. Co je důležité. A abychom tím pádem si udělali představu o tom, jak Evropu reformovat. Jde o to, jak změřit úspěch té konference a to myslím, že lze dvěma způsoby jednak těmi závěry, které je potřeba implementovat a za druhé počtem občanů, které, kteří se budou účastnit. Takže proto je důležité motivovat eh, občany, aby se účastnili a, a eh, samozřejmě jim proplatit cestovní jiné náklady. A nejenom se ptát jednou za pět let občanů, ale také jim dávat veškeré příležitosti. Pan Březinský. Eh, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Šanovní państwo, na počátku chtěl... Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, eh, na samém začátku chci říct si, že jsem tu byl od začátku této debaty od 9 hodin. Poslouchal jsem všechny hlasy. Některé byly trochu zvláštní a ale co je obzvlášť zvláštní, a tady se obracím k levici v této sněmovny, eh, říkáte, jak důležité jsou hlasy občanů, ale jaká jsou fakta? Ti lidé, kteří eh, odeštali nejvíc hlasů, naš, naše bývalá eh, premiérka, například ona nebyla zvolena do čela komise, a to bylo vaše rozhodnutí. Pan Krasnodebský, pan Krasnodebský z EKR nebyl zvolen Eh, místo předsedou našeho parlamentu kvůli vašim hlasům. Takže vy říkáte, že budoucnost Evropy bude záležet na našich rozhodnutích o 500 kandidátech, anebo na tom, jestli, eh, na tom, jaký post dostane pan Verhofstadt. Ale je důležité si připomenout, co říkali eh, otcové zakladatele. Aha, posledním řečníkem je pan Potenga. Uh, uh, Děkuji, paní uh, předsedkyně. Jsou tady lidé, zejména na pravici, kteří nevěří v Evropskou unii, ale musíme si uvědomit, pro co občané nehlasovali. A jsou to krize. A musíme si uvědomit, odkud eh, ta krize přišla. Eh, bylo to hlasování v referendu o eh, Lisabonské smlouvě ve Francii, v Nizozemsku a v Irsku, kde museli hlasovat dokonce dvakrát. I řekové hlasovali proti úsporným opatřením a Britové neviděli jinou alternativu, než odejít. Tuto krizi rozhodně nevyřešíte nějakou konferencí, která se budou účastnit eh, evropské elity, které povede Guy Verhofstadt. Ehm, dávám slovo naší bývalé kolegyni komisařce Šujce. Paní předsedkyně, vážení poslanci, v první řadě mi dovolte, abych vám poděkovala za tu velmi užitečnou živou debatu. Já jsem si ji vyslechla velmi pozorně, zaznamenal jsem si vaše názory. Eh, mou rolí tady je naslouchat vám především. Ještě pořád nevíme, kdy přesně bude tato konference zahájena, ale již nyní eh, se snažíme zapojit do té diskuze o této konferenci co nejvíce aktérů. Eh, budeme to dělat prostřednictvím zastoupení Evropské komise ve všech členských státech. Chceme Eh, přiblížit Evropskou unii občanům. A dnes potřebujeme více než kdy jinde zintenzivnit naše úsilí. Já mám na starosti demokracii a demografii v komisi a ráda bych slyšela co nejvíce názorů mm, nejširších eh, skupin eh, obyvatel, zejména mladých poděkovat těm poslancům, kteří hovořili o nevládních organizacích. I ty samozřejmě chceme zapojit, to jsme chtěli od začátku. A stejně tak eh, musíme zohlednit i starší generaci, ta by mohla aktivně přispět k dalšímu rozvoji naší společnosti. Samozřejmě nejenom ti, ale jde i o menšiny, podnikatele, studenty ale i starosty a regionální samozprávy, všechny ty, kteří by se mohli vyjádřit k struktuře a obsahu této konference. Já chci zohlednit eh, ty příspěvky v oblasti demografie. Naše společnost potřebuje inovativní kreativní řešení. Eh, výsledka musí být hmatatelné a musí se opírat o zpětnou vazbu od našich občanů. Jak už jsem říkala, tohle už eh, není obvyklý eh, postup, musíme být v tom procesu inovativnější, ne všechno nutně bude známé předem. A chceme, aby to probíhalo jak online, tak i osobně. A A e, musíme tedy naslouchat evropským občanům. Já doufám, že se dozvíme také něco e, nového. Necháme se překvapit a vy, Evropský parlament, my v komisi a i rada to no může udělat pouze e, na základě partnerské spolupráce a jedno, dovolte, bych vám poděkovala. Thank you, Commissioner Děkuji paní Šujce. Nyní eh, státní tajemník. Tajemnice. Děkuji. Závěrem vám chci poděkovat za velice užitečnou debatu, kterou jsme dnes vedli. Já jsem eh, naslouchala vašim názorům k tomuto důležitému eh, tématu, tak jsem také evropskou pozici k budoucí konferenci o budoucnosti Evropy. Tento proces, který vyžaduje dlouhodobou vizi, by se měl zaměřit na témata politiky, které i E, e, budou zá, středem zájmu našich občanů v příštích letech. Dovolte mi schrnout a ujistit vás, že naš část předsednictví bude e, i nadále pracovat na přípravách této konference spolu s Evropskou komisí a touto sněmovnou. Takže spolupráce s dalšími institucemi bude klíčová k tomu, abychom maximalizovali potenciál této iniciativy. Já věřím, že najdeme tu e, správnou formu, tak abychom skutečně e, našim občanům dali ty výsledky, které si zaslouží. Děkuji za vaši jasnost a stručnost. Obdrželi jsme tři návrhy usnesení na konci tohoto usnesení, tedy této rozpravy, která teď uzavřená, budeme hlasovat později a já vám nyní děkuji za živou debatu. Teď si uděláme krátkou technickou pauzu před eh, tím, než budeme mít naše zvláštní eh, zasedání. Il presidente sa majesté le roi Abdallah II. Přichází předseda Evropského parlamentu a jeho královská výsost eh, Abdullah z Jordánska. Buongiorno. Eh. Dobrý den, vážení kolegové. Dnes máme tu čest mezi námi přivítat v tomto sále jeho královskou výsost krále eh, Jordánského hašimovského království Abdaláha II. Je to pro nás velká čest. On se vrací do Evropského parlamentu, jež tady eh, byl hostem před několika lety já mu dávám eh, slovo, aby přednesl svůj projev. بسم الله الرحمن الرحيم No. Pane eh, předsedající, poslanci a poslankyně, vaše excelence, přátelé, děkuji vám všem. Je mi nesmírnou ctí předstoupit eh, před Evropský parlament a oslovit vás opět. Když se rozlížím po této historicky, eh, po tomto historicky významném sále, vidím, že jsou tu stovky lidí, ale jsou s námi i miliony dalších v různých z, z, zemích eh, s různými um, národními historiemi a perspektivami. Takže